Meine Damen und Herren. Vážené dámy, vážení pánové. Nyní se dostáváme k zprávě Janaku, vojenské struktury EU, aktuální stav a budoucí výhledy. Ale hlásí se ještě pan Lambsdorff. Vážený pane předsedo, než se pustíme do hlasování, dovolte mi takový jeden podnět pro předsednictvo ale já to snad mohu uvést sám, říká předseda. Ne, předsedo, to nesouvisí s hlasováním. Já bych jenom krátce reagoval na tom, jak se včera na výboru diskutovalo o, re, o Iráku. Já bych navrhoval, abychom takové diskuse příště vedli takovým způsobem, aby takovéto eh, debaty nemohly uz, uzurpovat kolegové, kteří do tohoto výboru nepatří ani jako řádní členové ani jako náhradníci. Jistě je možné se ptát eh, hostů, ale nadávat jim tak, jako tomu bylo včera, to si myslím, že neodpovídá eh, tomuto výboru ani parlamentu. A bylo by dobré, kdyby sekretariát popřemýšlel o tom, jak bychom takovým situacím mohli v budoucnu takovýmto nedůstojným situacím mohli zabránit, protože celá řada kolegů byla včera rozčarovaná z toho, jak včera ta diskuse probíhala a já ji do jisté míry chápu. Děkuji, pane Lapsdorfe, my to potom na předsednictvu probereme, ale nemohu vám slíbit, že zde něco změníme, protože ze všech řečníků, kteří zde byli, byli dva nebo tři, kdo nejsou členové tohoto výboru, ne více. My jsme to včera spočítali, protože nás to napadlo také a tak jsme se podívali na jmený seznam členů, protože já jsem ten pocit z toho také nejprve měl, ale nakonec se ukázalo, že tomu tak není. Druhá věc. Kdo zde bude vystupovat jako řečník, to je otázka koordinátorů a frakcí a já jako předseda se do toho měšovat nebudu. To nemůže být mým úkolem, abych zde určoval, kdo z jakého důvodu zde bude či nebude hovořit. Zde musím být neutrální. I jiní se mohou hlásit o slovo, nemůžou přenechat jiným platformu. Pokud se ti lidé organizují, je to jejich politické právo a i když jsem to chápal jako organizování za nesprávným účelem, ale je to svobodný parlament a já tomu nemohu zabránit, když ostatní to zaspí, když to takto drsně vyjádřím. Přesto to probereme na rozšířeném předsednictvu. Já osobně chci říci, že mě to také velmi udivilo. Jak by zareagoval třeba někdo eh, v naší zemi. Nemyslím teď příklad sexu, ale uvědomte si svoje vlastní zemi a představte si území 30 km čtverečních, které je spravováno lidmi, kteří jsou tou zemí považováni za nelegální cizince. Zkuste si to uvědomit a promyslet důsledky. Teď nezávisle na tom, co se v těch táborech děje, a sice i to, že ti lidé tam ani nesmějí vlastnit mobilní telefon, že není možné, aby používali internet. Já, mě to připomíná některé sekty, které kdysi bývaly v Severní a v Jižní Americe, také v Chile, v USA. Není to srovnatelné, nic není zcela srovnatelné, ale toto opravdu zavání vymýváním mozku. A proto jsem řekl, že se na to podíváme, zda tento výrek je pravdivý a pokud to pravda je, tak to je dramatický skandál. A je to špatné, že potom došlo k tomu napadení, ale každý Iráčan je momentálně ohrožen více než tito lidé v těch uvedených táborech. Každý Iráčan je ohrožený více než lidé v těch táborech. A je to opravdu mimo jakékoliv demenze, Když tehdy byl ten útok na Ashraf, i když mujahidiny nemám rád, tak jsem spolu podepsal usnesení, že je třeba je chránit z humanitárních důvodů. Ale politicky nevím, co se s nimi mám počít, nejsou by nějak zvlášť blízcí, ale je třeba zde jasně vidět souvislosti, jasně rozlišovat a já si myslím, že pan Kobler po dva roky vykonával nesmírně těžkou práci a vykonával ji nesmírně dobře a já bych byl velice rád, kdyby se tato věta dostala také do zápisu, aby to tam bylo. Protože se zde diskutovalo velice pokrytecky a nevyváženě. A myslím si, že by bylo třeba to jasně říci a proto já v těchto otázkách nadále budu pana Koblera eh, podporovat. A pokud s tím výbor nesouhlasí, tak mi to řekněte, ale já mám pocit, že tady zastupuji názor většiny ve výboru a nadále budu pana Koblera podporovat a budu tu podporu nadále veřejně vyjadřovat. Děkuji. Ana, prosím budeme mít příležitost to tam diskovat. Já bych jenom ráda podotkla. Myslím, že se tu nebyl, když jsem včera žádala o to, aby vzhledem k tomu, že my platíme jako EU 12 milionů eur z peněz daňových poplatníků, abychom požádali paní Ashton a její službu, aby nám vysvětlila, jak to, pla- jak to platíme a Eh, může dojít k tomu, že u někoho není možná eh, relokace a ta otázka harasmentu, zastrašování, eh, nedostatku svobody, o které se včera hovořilo, musí být vyjasněna. A kromě jiného ty útoky nejsou jen proti panu Koblerovi, oni jsou také proti Janě Hybáškové, která je vedoucí delegace EU. Jeden z mála členů eh, delegace, kteří tam jezdí a byli ochotni podpořit eh, mučahediny v té situaci. A já jsem tam eh, byla a opravdu Opravdu jsem byla překvapena, jak Jana Hybášková a pan Kobler a jeho byli, jak na ně byl vynaložen útok. měli bychom proti tomu protestovat, protože to myslím, že ničí náš vliv v Iráku a naši schopnost vést eh, rozhovory s našimi iráckými kolegy. Oč vlastně jde? Eh, hovoříme o mužahedinech. Debata Thank you. I would like to comment a little bit. Já bych to rád trochu rozvedl. Hovoříme o prchlících, jak víme, a jejich relokaci. Měli bychom mít na paměti, že někteří z nich byli relokováni na hřbitovy v důsledku útoků, které proti ním byly vedeny v Ašrafu, a nejen tedy Iráčany, ale i revoluční gardou z Iránu na cizím území s podporou irácké vlády. Hovoříme také upr- uprchlících jako mujahedinech. Jsou tu případy kteři, eh, lidí, kteří eh, byli zraněni anebo zabiti a už jsou pohřbeni v Iráku. A nebyli to ale mujahedinové, bývalí mujahedinové. Proto bych chtěl eh, trochu poupravit tu diskuzi, která se vede. Ohledně pana Kublera, tak já jsem ho žádal včera o dvě věci. Ta jedna byla důležitější a praktická, jednalo se o vyšetření tvrzení a ta druhá byla o interferenci Iránu do těchto záležitostí a spolupráci s Teheránem. On na žádnou z těch otázek neodpověděl. Takže já nemohu být pro. Bohužel mimo mikrofon. Já jsem jenom chtěla vyjasnit za naši politickou skupinu, že plně podporuji názor předsedy Broka. Také bych žádala o to, abychom o tom hovořili dnes odpoledne v rozšířeném předsednictvu a také za politickou skupinu bych chtěla podpořit napsání dopisu panu Keblerovi. Děkuji vám. I když jsem toho názoru, že tito lidé dříve byli podporováni komunistickou stranou, když tam byly ty nepokoje v Iránu, tak jsem udiven, jak se mění ta podpora takovým skoro rotačním způsobem v tomto parlamentu. Trochu mě to mate. A nyní se tedy dostáváme k Marietě Janaku. To je zpráva, která mě nemate. Marieto, chcete k tomu něco dodat? Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem již včera rozeslala hlasovací seznam tak, jak jej navrhuji já a také příslušné texty. Myslím si, že ústní pozměňovací návrhy už jsou známé u kolegů, takže by s tím neměl být žádný problém. Děkuji vám. Dostáváme se k kompromisu 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 8 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 11 pro. Proti? Zdrželi se přijato. 12 pro proti, zdrželi se zamítnuto, 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato, dostáváme se k 22, kdo je pro,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 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zkontrolujeme to elektronicky, kontrolujeme elektronicky 47. Ale já jsem si zapomněl hlasovací kartu, říká pan předseda. Zahajuji hlasování. No, tak ještě to stihnu, ještě jsem neuzavřel hlasování, ale teď uzavírám hlasování. Bylo to přijato 24 hlasů pro 18 proti. 48 pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti, zdrželi se přijato, 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato, Pozměňovací návrh 53 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 54 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 60, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 63 pro, proti,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 proti, zdrželi se přijato, 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 82 pro, proti, zdrželi se přijato, 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ústní pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 87 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 88 pro, proti, zdrželi se přijato, 89 pro, proti, zdrželi se přijato, 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dostáváme se k 95C s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 96, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 a 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 100 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 101 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 104 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1 s ústním pozměňovacím návrhem 4 je pro, proti, zdrželi se přijato, 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 3 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní hlasujeme elektronicky o zprávě jako celku. Končím hlasování. 33 pro, 11 proti, bylo to přijato a gratulujeme paní zpravodajce Žanaku. Nyní se dostáváme ke zprávě, prosím. Ja, bitte sehr. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěl pouze říci, že v tomto tématu má politická skupina předloží menšinovou zprávu a v případě následující zprávy to uděláme také. Děkuji za informaci, to můžete udělat. Prosím, další poznámky paní Gomez. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jen krátce poděkovat všem kolegům, kteří obsahově přinesli velmi hodnotné příspěvky k mé zprávě. A také děkuji panu eh, asistentovi, který na to musel hodně tvrdě pracovat. Dobrá. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 odpadá, 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 54 pro. Co bylo s 55? Aha, to jsme zamítli, takže 54, kde pro? Proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, drželi se, přijato. 61 odpadá, 63 pro, proti, drželi se, zamítnuto, 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, drželi se, přijato. 73 tento návrh. Kdo je pro?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 84 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Ústní 3 pro, proti, drželi se, přijato. Ústní 4 pro, proti, drželi se, přijato. 88 pro, proti, to je, myslíme, přijato, ale raději to ověříme. Končím hlasování. 21 k 23 zamítnuto. To bylo 88, takže 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 106 pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Sto osm. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 109 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 110 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 111 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Takže 111, elektronicky to ověříme. Končím hlasování. 27 ku 17, takže přijato. 114 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, to ověříme. 113. Končím hlasování. Zamítnuto. Černo-zelená koalice se neprosadila. Kompromise 13 pro, proti, zdrželi se. Přijato 119 pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. 118 pro. Proti. Zdrželi se. Elektronicky to ověříme. Druhý pokus černozelené koalice se prosadit. Končím hlasování. 23 ku 21, takže přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní 6 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní ústní 7. Kdo je pro? Sedm. Proti? Zdrželi se? Přijato. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. 128 ve dvou částech, jak kdo je pro první část, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 129 pro, proti, drželi se, přijato. Sto třicet dva pro, proti, drželi se, přijato. Ústní osm pro, proti, drželi se přijato. Kompromis patnáct pro, proti, drželi se přijato. 133 pro, proti, drželi se, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 141 pro, proti, zdrželi se. To ověříme elektronicky. 141. Končím hlasování. To má perspektivu. Přijato. 142 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 146 pro, proti, zdrželi se. Elektronické hlasování 146. Končím hlasování. 34 ku 10. Chtěl bych vám dodat odvahy, abyste se zúčastnili aktivit. Na probuzení bychom potřebovali kávu. To 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis 17 pro proti, zdrželi se přijato. 157 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se přijato. pro, proti, Zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou, 14 pro, proti, zdrželi se. A nahlásí. se hlásí pro nebo proti?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 Ústní jedna. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pak 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 odpadá, 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní 2 pro, proti, Drželi se? Přijato. Jedna pro, proti, drželi se, přijato. Dva pro, proti, drželi se, přijato. Tři a jedenáct pro, proti, drželi se, přijato. Čtyři pro, proti, drželi se, přijato. Pět až osm dohromady. Pět až osm, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Elektronické celkové hlasování. Končím hlasování. Stejný výsledek jako předtím ale máme jeden hlas, který se zdržel navíc. Blahopřeji zpravodajce Aně. Wir kommen jetzt zum Bericht äh, Graf Lambsdorff. Sledující zpráva, prosím. Äh, to je zpráva pana Lambsdorffa. Máte k tomu ještě něco, Alexandre? Já bych jenom chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a všem spolupracovníkům za perfektní spolupráci. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 po částech, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti. Není to jasně vidět, takže to zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto 13 pro 31 proti. 28 pro, proti, zdrželi se zamítnut, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato, dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 35 pro, proti, zdrželi se přijato, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37 pro,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 Jenom bych to rád vyjasnil, u 44 byl ústní pozměňovací návrh, který jsme společně předložili, bylo o tom hlasování, eh, měli bychom to ještě prohloubit. Ano, hlasujeme o tom tak, jak je to tady uvedeno s ústním pozměňovacím návrhem, tak jak je uveden v seznamu. Já jsem to neuvedl, abychom se nezdržovali. Ale vždy platí, že hlasujeme o tom, co je zde napsáno na hlasovacím seznamu. Ano? Takže včetně ústního pozměňovací návrhu 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 46, kdo je pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, takže 46, kdo je pro, proti, zdrželi se. Je to přijato. Je to přijato. Přejete si kontrolou? Dobrá. Ale měli byste mi věřit. Uzavírám hlasování. 20 19, vždyť jsem vám to říkal. 912 pro, proti zdrželi se přijato. 47 pro, proti zdrželi se přijato. 48 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 49 pro, proti zdrželi se. Je to nejasné, takže kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. 21 pro, 18 proti, bylo to přijato. 50 pro, proti, zdrželi se přijato, se stejnou většinou, 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 58. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7, kdo je pro? proti, zdrželi se. Přijato. A není 74, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A není 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se přijato, 79 pro, proti, zdrželi se přijato, 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 81 pro, eh, pardon, hlasujeme to částek, takže první část, kdo je pro? První část proti, zdrželi se přijata, druhá část, kdo je pro? Takže kdo je pro? No, musíte dávat pozor. Takže kdo je pro? Tu druhou část. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnutá. 82. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 83, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 84 pro, proti, zdrželi se přijato. A když socialista hlasovali pro, tak to nemusíme kontrolovat, nebo ano? Bylo to tak. Tak, 85, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 88, ještě jednou, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Už zase kontrola. No tak teď to rozhodují liberálové. Končím hlasování. No, ještě PP by mělo podpořit pár komunistických hlasů a bylo by to. tak to teď nemůžeme započítat, musíme to ještě jednou odhlasovat. Takže prosím vás, hlasujeme ještě jednou o 88. Končím hlasování. No, zde vidíte moc jednotlivého hlasu poslance či poslankyně. 89, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 90 pro. Proti? Zdrželi se. Zase je to tak na hraně, takže to ověříme. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se přijato. 92 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93 padá, tak to nic. Kompromis 8, je pro, proti, zdrželi se přijat. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 97 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 98 pro. Proti? Zdrželi se. To není úplně tak jasné, takže o tom budeme hlasovat ještě jednou elektronicky o 98. Končím hlasování. 22 pro, 22 proti, takže je to zamítnuto. Tak, 99. Kdo je pro 99? Kdo je proti? se zdržel, přijato. 100, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. No je tu EPP sama, jinak tady nikoho nevidím. 9-9. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 90 pro. Proti, zdrželi se. Přijato. 101 pě- pro. Proti, zdrželi se. Přijato. 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 92 pro, proti, zdrželi se přijato, 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 94 pro, proti, zdrželi se přijato. A jak vlastně hlasovali socialisté? kromě Ani, všichni ne, takže zamítnu to. Ostatní se nezapojili. 103 pro, proti, nezdrželi se, přijato. DV5, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. DV7 pro, proti, zdrželi se, přijato. DV8, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 104, kdo je pro?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 Pro, no, proti, jak pan Paleskis. Končím hlasování. 24 hlasuje. pro, 16 proti, takže to bylo přijato. EPP a GUE, tato koalice byla neporazitelná. Takže 16, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 1 a 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 5 pro, proti, Zdrželi se přijato. 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 8. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Tím se dostáváme k elektronickému hlasování o zprávě jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 Dámy a pánové, nyní se dostáváme ke zprávě na téma eh, Bělorusko a eh, doporučení Radě komise a Evropské služby pro vnější činnost. Chtěl bych vás ale upozornit, že přesně v 10.30 začneme debatovat s ministriní zahraničních věcí Bangladeše. A chtěl bych upozornit pracovníky politických skupin na to, že při těchto příležitostech bychom měli být dostatečně zastoupeni. Když takovéto osobnosti přijdou do našeho výboru a sál je prázdný, tak to není příliš vhodné. Prosím také socialisty, aby toto vzali na vědomí. It's like at home. <laughs> so, Herr Paleckis. Pan Palický má slovo. Dankeschön, Herr Vorsitz. Děkuji, pane předsedo. Nože, eh, vážení kolegové, za posledních 19 let Evropský parlament přijal 37 dokumentů, které se konkrétně vztahovaly k Bělorusku a 71, eh, ve kterých byla popisována situace v této zemi spolu s dalšími. Nicméně, Pravděpodobně poprvé budeme diskutovat o Bělorusku a vztahy Bělorusku, Bělorska se EU. Ne na základě negativních zpráv, ale tím, že se budeme snažit analyzovat situaci a budeme navrhovat konkrétní politické kroky. V polovině května jsem strávil čtyři dny v Minsku, kde jsem vedl čtyři zasedání s úředníky vlády a také se zástupci člens, občanské společnosti, experty a velvyslanci eh, okolních zemí. Byl jsem ve Vilniusu a viděl jsem příležitost z určitých okolností vrátit se k politickému dialogu s Minskem, což by prospělo jak EU, tak běloruským občanům, protože by to vytvořilo lepší podmínky pro působení nevládních organizací, svobodných médií a občanské společnosti. To potvrdili někteří úředníci z Bruselu i Vilniusu. Za poslední šest let, e, za šest měsíců se tam bude konat e, e, summit východního partnerství. Možná bychom mohli jít o pár roků dál, ale jen po okamžitém propuštění politických vězňů a po dosažení politické rehabilitace. Opoziční strany v Bělorusku žádají také poté, aby, potom, aby byl znovu nastolen dialog, jakmile bude tato podmínka splněna. Minsk oficiálně vysílá signály Bruselu ohledně e, projektů unie, euro, eh, běloruské a, chtěli by se vrátit k jakémusi manévrování mezi východem a západem. Není tajemstvím, že někteří politikové v Evropě se domnívají, že Bělorusko je ztraceno pro EU. A proto by mohli opět obrátit záda této zemi a e, zaměřovali by se raději na jiné sousedy Evropské unie. Ale já s tímto názorem silně nesouhlasím, protože v tom případě bychom se obrátili zády nejen vůči orgánům Běloruska, ale to je mnohem důležitější, vůči deseti milionům běloruských občanů, z níž většina si přeje mít uší pouta z EU. Pouhá skutečnost, že od roku 2010 největší počet šengenských víz, eh, která byla získána eh, ve světě, byla vydána v Bělorusku, pokud to spočítáme na hlavu, potvrzuje, že tato země je eh, nasměrována na EU. Nicméně je tu ještě věc, která zbývá vyřešit ohledně víz, protože ta hm, částka za víza je 60 eur konzulární oddělení v evropských státech a e, v Bělorusku e, toto e, potvrzují. Já jsem přesvědčen, že všechny umělé bariéry by měly být rozbity a měli bychom otevřít dveře i okna všech, všem lidem, kteří si přejí mít kontakt. Ehm, měli bychom se poučit z dlouhé studené války. Pokud budeme, eh, budeme uplatňovat tvrdé sankce mm, proti eh, satelitům a proti, eh, proti tomu východnímu bloku, tak, by se, tak bychom nedosáhli toho, čeho se dosáhlo dříve, a to, že mm, se objevily takové osoby jako Gorbačov a další. Proto je zapotřebí si pamatovat, že eh, konec eh, studené války a rozbití železné opony byl možný jen díky styku mezi eh, Západem a Sovětským svazem a jeho satelity. Lukašenko je podporován zhruba 30% populace. 10 až 15 Bělorusů podporuje opoziční síly. Je zde příliš mnoho podezřívání a ne- nezhody mezi nimi. Nicméně je slibné, že poslední dobou se objevují známky o větší sjednocení politických sil. Velice obtížné je komunikovat pro delegaci EP, protože nemáme e, patřičné komunikační kanály s lidmi e, v Bělorusku. E, většinou získáváme informace z médií, Eh, evropští poslanci často nemohou eh, obdržet víza do takovéto země. Já jsem to sám zažil. Nicméně doufám, že návštěva EP se eh, v polovině července do Minska skutečně odehraje. Bude to teprve druhá návštěva za poslední desetiletí. A diskuze kolem této mise také pod dalším diskuzím o situaci v Bělorusku. Mám velice stručné doporučení, které obsahuje určitou kritiku a doufám, že společně s kolegy se podaří doplnit tento text, aby měl hmatatelnější obsah a abychom ukázali, že se řídíme především principem více za více. V návrhu eh, doporučení hovořím o tom, že ke zlepšení eh, že bylo vidět zlepšení v situaci listickými právy v roce 2012 na základě statistik eh, Centra pro lidská práva Vesna došlo ke snížení um, uvěznění z politických důvodů, nicméně ještě to úplně nereflektuje situaci v zemi. Je zapotřebí uh, zkrátit tento text a budeme muset tedy um, stručně popsat eh, situaci. S kolegy společně připravíme změnu eh, tohoto textu. Možná, že se pletu, ale myslím, že za devět let práce v delegaci pro Bělorusko po eh, diskuzích s mnoha běloruskými občany a také s odborníky je Eh, podle mého, možná se pletu, eh, možná to, že když se změní občané, eh, tak se změní i celá země. Především bychom měli myslet na běloruské občany a jejich blaho. Evropská unie by neměla podporovat izolační politiku běloruské vlády, která se do ní sama uvrhla. Měli bychom důkladně přeskoumat dopady eh, cílených evropských eh, sankcí a jejich dopad na běloruské občany. Myslím, že kritická angažovanost eh, přinese výsledky. Běloruští, běloruská strana spolupracuje a pokud půjdeme dál, tak to může podpořit občanskou společnost v Bělorusku a já jsem spolupracoval na přípravě tohoto prvního návrhu eh, s kolegy eh, z našeho výboru, eh, s vnější službou a s kolegy z mnoha generální ředitelství a výborů abychom se zaměřili na situaci v zemi eh, z mnoha různých aspektů. Těším se na živou a plodnou debatu. Jsem přesvědčen, že se při ní vynoří mnoho různých eh, nuancí situace v Bělorusku. A ještě jednou vám předem děkuji. Now is Mr. Lisek. Pan Lisek. Dziękuję bardzo. Eh, děkuji vám. Já bych rád pohovořil jménem pana Protaševiče, který právě je v Kijevě, setkává se s panem Kličkem a také se setká s ukrajinským prezidentem, takže zde nemůže nyní býti. Dovolte mi, abych jménem pana Protaševiče poděkoval panu Palečkisovi za jeho zprávu a také bych rád poděkoval za to, že i hned od počátku zapojil pana Protaševiče do své činnosti. Ve zprávě je řada témat, o kterých lze diskutovat. Jsou tam ale i témata, která jsou velice jasná, je třeba je formulovat jasně a tvrdě. My obecně nejsme proti tomu, aby se v budoucnu odehrával nějaký dialog s Běloruskem a s běloruskými orgány, ale musíme jasně říci, že přitom je třeba, aby byly předem splněny určité podmínky v souvislosti s nevládními organizacemi, organizacemi působícími v oblasti lidských práv. To je něco, co tam má v Bělorusku velice špatnou pozici. A když to řeknu mírně, tak tam nevidíme velký pokrok. Ani na stránce politické, ani co se týče možností občanské společnosti se svobodně organizovat, svobodně vystupovat, svobodné vystupování aktivistů, nevládních organizací nebo opozičních stran, to tam není umožněno. A ti Poláci, kteří bydlí v Bělorusku, to je téma menšin, to je otázka, která zatím není stále ještě vyřešena. A také organizace Polské svazy v Bělorusku jsou na tom tak, že jsou různým způsobem pronásledovány a jim bráněno v eh, svobodné činnosti. Potom je zde i další nevyřešená otázka a sice svobodné volby, které se v dané zemi nekonají. A zdá se, že v blízké budoucnosti zde nemůžeme očekávat žádnou změnu. Co se týče našich možných budoucích vztahů s běloruským parlamentem, ty by měly být takové, aby bylo postaráno o to, že v Bělorusku budou svobodné volby, v níž budou moci kandidovat kandidáti opozice, že volby proběhnou pod dohledem mezinárodních pozorovatelů a že výsledky těchto voleb také budou řádné a správné, že nedojde k falšování výsledků. Že zkrátka vše proběhne řádným způsobem. Takže principiálně momentálně není možné vést věrohodný dialog s tímto parlamentem, protože nejsou věrohodnými partnery. Je to téma, které jsme zde v našem parlamentu už opakovaně vyjádřili a jak jsem uvedl, jsou to stále ještě nevyřešené zásadní otázky v Bělorusku, otázka fungování opozice, mm, občanské společnosti. Stále v Bělorusku jsou ještě političtí vězňové, ku příkladu. Takže my se pokusíme toto zde více zdůraznit. I pán Protaševič který je stínovým zpravodajem, bude intenzivně spolupracovat s panem Paleckiskem. My jsme toho názoru, že každý, každý typ dialogu, pro který my principiálně jsme, musí být dopraven zásadními podmánkami, které nejsou splněné. Děkuji vám, pane Lísku. Paní Nejc? Přejete si nyní promluvit za stínové zpravodaje? Náš nový zpravodaj zde není, a nemám nic, co bych dodal. A za zelené máte slovo, pane Šulci? Ano, nejdříve bych chtěl poděkovat panu Paleckému za obšírnou a dobře propracovanou zprávu. Děkuji za ochotu ke spolupráci. Já se domnívám, že je zde několik podstatných bodů, které musíme vyjasnit. My například se díváme na situaci v lidských právech je zcela jinak. Myslíme si, že se toho moc nezlepšilo. V tomto smyslu souhlasíme také se postojem Helsinského výboru a dalších. Můžeme říci, že situace situace se nezhoršila. Eh, jsou političtí vězni, mučení novinářů, aktivistů v oblasti lidských práv, ti jsou i nadále pronásledováni. A zde máme případ eh, Běleckého, eh, což byl případ zjištění eh, také v OSN. Dále eh, také zvláštní zpravodaj OSN není vpuštěn do Běloruska přes veškeré závazky. Kritérium osvobození politických vězňů je tedy mimořádně důležité. Ohledně modernizace a tohoto dialogu si nesmíme nic eh, nalhávat eh, ohledně modernizačního partnerství. Nejde o to, že by se měla modernizovat EU, ale spíše je zde nutnost modernizovat druhou stranu, kde však není ochota se eh, modernizovat. Můžeme mluvit o modernizaci velmi dlouho, ale ta druhá strana tomu není ochotná. Ohledně sankcí Pozor prosím na to, abychom sankce rušili předčasně. Musíme eh, také vědět, proč některé sankce nepůsobily. Bylo využito mnoho eh, mezer, které existují, takže prosím, ověřme účinnost. Meziparlamentní spolupráce, nevím, co to má znamenat. V prosinci jsme v eh, rozhodnutí se jasně řekli, že tento parlament v Minsku neuznáváme, nespolupracuje ani v Euronestu. Je to jediná organizace, která tam není zastoupena. A rozhodujícím kritériem jsou svobodné, korektní, tajné volby, které v Bělorusku prostě ještě nebyly. Takže několik konstruktivních přístupů zde je, to bychom měli sledovat, ale velmi kriticky bychom se měli věnovat i eh, ještě existujícím chybám. Děkuji, pan Tanok za ECR. Děkuji. Já jsem bedlivě naslouchal tomu, co řekl Justas Palecký za velice. Respektuji jeho upřímnost a snahu o vnesení nových myšlenek. Je mi ale líto, že musím říct, že víc let sleduji situaci v Bělorusku. A e, psalo se o tom hodně v polském e, tisku, nicméně mnohé se za tu dobu nezměnilo. Ehm, něco se poku- byly zde určité pokusy, ale neměly dobré výsledky. Ehm, v podstatě nic nepomohlo s Lukašenkem, který je extrémně paranoidní a velice obtížně ehm, velice obtížně složitý člověk, téměř diktátor. Setkala jsem se nedávno s panem Linkvěčem, který se eh, drží podobně linie jako pan Palecky. Sešla jsem se i s někým z opozice eh, zde v Bruselu, kdo má tedy jiný názor. I opozice Lukašenkova je rozdělena mezi sebou. Eh, moje politická skupina, myslím, je spíše pro neangažovanost v tu dobu. Velkou obavu v nás vyvolává nedostatek pokraku v demokracii, základních lidských práv. A proto jsme přesvědčeni, že kdybychom zrušili cílené sankce, bylo by to předčasné a konec konců jsou dost slabé, tak jako tak. Zas tak velký dopad na jeho hospodářství neměli. A musíme se držet principu více za více s ohledem na pokrok, kterého e, je dosaženo. To je zapotřebí vidět e, z evropské strany neuznávám jich e, parlament a bohužel tam je poměrně smutná historie v Bělorusku ohledně občanů Běloruska. Nedochází k angažovanosti nebo se, spoluč, součinnosti s, s nevládními organizacemi, občanskou společností. To zapotřebí říci. Děkuji, pane Tonku, pan Galer. Ano, děkuji. Mnohé již bylo řečeno a nechci to opakovat. Chci poděkovat zpravodaji za otevřenost a za možnost debatovat o zprávě. Domnívám se, že eh, všechna témata uvedl správně, tedy témata, o kterých je nutné eh, diskutovat. V bodě 1a se domnívám, že je správné eh, se tvrdit nutnost osobození politických vězňů. Ve svém úvodu sám také se zmínil o té kritice politice eh, říkal, ano, ty podmínky eh, bychom možná měli více zdůraznit eh, ohledně zlepšení vztahů na základě větších politických reform. Eh, já bych chtěl pouze vyzvihnout jeden bod, který potrhuji eh, zcela jasně a podporuji. Eh, to je otázka kontaktu s občanskou společností. Zde bychom se měli skutečně snažit, aby ceny za víza byly sníženy. Myslím, že nejvíce pomohou kontakty lidí mezi sebou a to bychom měli umožnit tím, že snížíme ceny za víza. To slouží lidem a nikoliv režimu lidé pak také budou mít své dojmy a že odjedou domů a e, budou se snažit e, i nadále pěstovat e, ony kontakty, které navážou s lidmi v zemích EU, čili tady bychom měli něco udělat na úrovni exekutivy. Děkuji, pane Galere. Pan Buzek. E, Děkuji bardzo, panie przewodniczący. E, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu zpravodaji za přípravu jeho zprávy. Možná, že na to můžeme pohlížet v sále rozdílně, ale jde o to spolu diskutovat, být otevřený, tak aby každý mohl vyjádřit svůj postoj. Tato zpráva obsahuje celou řadu věcí a také reflektuje tuto otevřenost, naši otevřenost vůči Bělorusku. Samozřejmě se v souvislosti s Běloruskem setkáváme se situací, která se dotýká na jedné straně udržování kontaktů s oficiálními orgány, to je zapotřebí udržet tyto kontakty, jistě, ale zároveň jsme svědky toho, jak vypadají reakce vůči těm, kdo přímo na místě protestují proti režimu. Protože my jim chceme pomoci a oni také naši pomoc očekávají. A tak tomu také vždy bývá když hovoříme třeba o situaci na západním Balkánu nebo na, o východním partnerství a když vyjadřujeme naši pozici v souvislosti s některými arabskými zeměmi, tak tomu zkrátka bývá často. Naši zprávu ale nenapíšeme pod nějakým diktátem opozice. Možná je dobré být blíže opozici pokud jsou situace takové, kdy zde panuje takový bezohledný a tvrdý diktátorský režim. Je to lepší, než se opozici zcela vyhýbat. Domnívám se, že ve zprávě bychom měli usilovat o to, abychom zareagovali, abychom tam uvedli to, čeho bychom rádi dosáhli v Bělorusku. Musíme stát na straně obyvatel a zároveň musíme dát vládě najevo, že naše činnost vůči orgánům běloruským bude tvrdá. Pokud tam jsou političtí vězni, pokud jsou pronásledováni lidé v Bělorusku drastickým způsobem a pokud se v tomto nic nezlepší, nezmění, nebo naopak se situace spíše ještě zhoršuje, tak eh, když potom polevíme v našich tvrdých požadavcích vůči běloruským orgánům, tak by to byl špatný signál i vůči občanům Běloruska. Proto znovu opakuji, Všichni velice děkujeme panu zpravodaji za jeho zprávu. Můžeme také o ní diskutovat, o tom, jaké máme rozdílné pozice, ale myslím si, že tato zpráva skutečně by měla být v něčem ještě trochu změněna a to sice tím směrem, že bychom zaujali tvrdší postoj vůči běloruským orgánům. A dovolte mi ještě jednou podtrhnout, že jsme velice otevření vůči běloruským občanům. My podporujeme přímé kontakty a to je signál, který bychom měli vyslat velice jasným způsobem. Jsem přesvědčen o tom, že na základě toho, co pan zpravodaj vypracoval, e, toto také můžeme prezentovat. Jistě ještě to trochu opravíme a tím také to napomůže naší realizaci našich postojů vůči Bělorusku. A ještě jednu věc. Ono nejde vůbec o to, že nám opozice našeptává své pozice. O to vůbec nejde. E, situace v Bělorusku je tak napjatá a tak drsná a my proto musíme mít cit, tak aby naše kroky, naše opatření, naše aktivity podporovaly ty, kdož, eh, jsou, kdo řeší situaci v Bělorusku. Děkuji. To bych dá, rád bych dal slovo panu Peteringovi. Já vielen. Děkuji vám, je to pěkné mít slovo po Jiřím Buskovi. Já bych také chtěl poděkovat eh, kolegovi Paleckisovi za jeho zprávu. Myslím si, že tu nemáme pouze politickou, ale i morální povinnost stát na straně lidí v Bělorusku. Rád bych poukázal ještě na jeden aspekt, i pokud zde byl už zmíněn, tak eh, prosím o schovývavost, ale já bych to rád ještě jednou potrhl. Ve Vilně, v hlavním městě Litvy, je exilová univerzita European Humanities University a tam mladí lidé z Běloruska studují. A já bych chtěl doporučit, abychom se my jako Evropská unie, Evropský parlament nadále starali o tyto mladé lidi, byli s nimi v kontaktu a nadále finančně podporovali, protože jsou to skvělí mladí lidé. Já jsem je jednou navštívil ve Vilniusu a oni mi řekli, Nezapomeňte na nás v Evropském parlamentu. I my chceme jednoho dne žít ve svobodě, demokracii a parlamentním systému. A já doufám, že to bude vyjádřeno, když to možná už pan kolega Palecky zvyjádřil. Děkuji vám, pane Peteringu. Pan Volsky. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Někdy se hovoří příliš eh, diplomaticky a eh, je lepší ho, to říci rovnou. Já, já jsem eh, zděšen touto zprávou, já nejsem vděčný zpravodaj. Pan Palecký hovořil o tom, že parlament 37krát už se vyjadřoval Bělorusku v posledních letech. Poprvé zpráva a její návrh se, se odvrací od dlouho držené pozice parlamentu. Nebudu hovořit o těch částech zprávy, se kterými souhlasím. Je to většina. Ale budu hovořit o tom, co považuji za špatnou část. Nejedná se jen o eh, od eh, loučení se od dlouholeté linie parlamentu, ale také tu vidím dva deficity nebo snad hříchy, které jsou v rozporu s linií EP. To vypadá, že nejsme konsistentní. A za druhé jdou proti realitě. Nepopisují realitu v Bělorusku. Poprvé Evropský parlament a jeho zpravodaj Eh, hovoří o úřednících v Minsku, že tam je zlepšení situace s demokracií a lidskými právy, což není pravda. A navrhuje, abychom zrušili sankce, které byly uvaleny na Bělorusko jednomyslně eh, Evropskou unii. Takže to není jen otázka nebo spochybňování linie Evropského parlamentu, ale celé EU a spochybňování skut- eh, Eh, skutečné doktríny, eh, která spočívá v tom, že zapotřebí si bedlivě přeskoumat, eh, jak vypadá situace, jak vypadá linie vlády, jak vypadá situace ve společnosti. Situace s lidskými právy se nezměnila, není to důkaz o žádné změně. Ať už se podíváte na jakákoliv fakta. Od té doby, co, se, co jsou lidé uvězňováni za Eh, své politické názory, jsou zde političtí vězni stále. Eh, podívejme se na situaci výherce Nobelovy ceny. Koncensus o rozdělení byl pro nás určitým limitem. A eh, shodli jsme se všichni, nehledě naše přesvědčení, že Eh, jasným limitem pro nás jsou političtí vězni. Tuto otázku je třeba vyřešit. Palata parlament pro nás není uznávaným orgánem. Je to pro nás parlament, který eh, není reprezentovan v Euronestu. Před, předevčírem jsem předsedal pracovní skupině Euronestu o Bělorusku. Zcela převládající názor Euronestu je, že poslanci poslanci jak z Evropského parlamentu, tak z dalších zemí rovnostů se vyjadřují velice kriticky o e, Bělorusku. Takže není náhodné, že šest zástupců občanské společnosti a opozičních stran, představitelé, kteří jsou ve vězení, považují tuto část zprávy za skandální. Pane zpravodaji, vy evokujete princip, princip více za více, ale ve skutečnosti navrhujete více za méně. A chci apelovat na poslance z nových členských států, kteří si stále ještě pamatují na svůj boj za demokracii a svobody a kteří očekávali a čekali na, na podporu eh, ze tehdejší západních států Evropské unie, aby si vzpomněli, jaké to je eh, s morální eh, jak očekávali morální podporu a jaké pro ně bylo cítit, když tuto morální podporu nedostávali. Da, mulțumesc mult, domnule președinte. Nu, nu am să... Děkuji, pane předsedo. Já teď nebudu dlouho debatovat o tomto tématu. Většina kolegů už řekla to, co eh, muselo být řečeno. Mám otázku na zpravodaje. A to v souvislosti s tím, co říkal kolega Cyrus Volsky. Dle zprávy v roce 2012 údajně došlo ke zlepšení situace v lidských právech a chci se zeptat, pane Palecky, zda byste nám to mohl blíže vysvětlit. Skutečně se divím tomu, co v této zprávě čtu. Nedivilo by mě, kdyby například se hovořilo o zhoršení lidskoprávní situace, ale o to více bych od vás, pane Palecky, zvěděl, jak chcete interpretovat tuto větu, že v roce 2012 byla zaznamenáno zlepšení v této situaci. Děkuji. Pan Landsbergis. Děkuji, pane předsedo. Mám několik poznámek k této zprávě. Jedním z úmyslů, jak je jasně patrné z té části o politickém dialogu, je je zákaz, zakázaná víza pro různé exponenty z Běloruska, a ta myšlenka spočívá v tom, abychom přemýšleli o možnosti zrušit eh, tento zákaz udělovat víza. Ale nedochází k žádným změnám, k žádnému zlepšení. Stále trvá jich beztrestnost. Ale my navrhujeme, aby tento zákaz byl zrušen. A abychom posílili kontakty s těmito úředníky. Úředníky, kteří eh, mají zakázáno dostat výzum, což se staví proti principu jediného možného způsobu, jak ovlivnit eh, stagnaci v tomto rozvoji a dosáhnout lepších výsledků. Bylo by zapotřebí jasnějšího znění tam, kde se hovoří o reformách eh, volebního zákona. V Běloruskách nejsou žádné volby. Neměli bychom používat takové slovo. Bylo by správné naléhat na běloruské orgány, aby zavedly volby, místo toho, aby docházelo k selekci. Stejný princip by měl být použitý pro Rusko ale nyní jsme eh, odhodlanější, když hovoříme o Bělorusku a můžeme plně popsat situaci. Takže toto, tyto diskuze o eh, reformách eh, voleb, kdy se žádné volby nedějí, víte, hovořme přímo, otevřeně. A nyní o národních menšinách. Je tu doporučení poskytovat rovné podmínky. Jde tu o přežití či nikoli těch, kdo například eh, tam mm, jsou z litevské menšiny v příhraničních oblastech. To tady nejde o rovné podmínky přežití, ale o čisté přežití zejména v oblastech, kde se plánuje a už se buduje nová jaderná elektrárna. Je zapotřebí porozumět tomu, že tato část, tato oblast se zcela změní demograficky, ekonomicky. A možná tady tato menšina již nebude je zapotřebí žádat nebo naléhat na Bělorusko, aby dodržovalo bezpečnostní standardy v jaderných eh, elektrárnách. To je velice obecný bod. Ale my se v tom velice měcí. Když se hovoří o nových jaderných elektrárnách 30 kilometrů od hlavního města Vilniusu, členského státu, to je nepřijatelné. A mělo by to být nepřijatelné pro EU. Děkuji vám, pane Lasbergi, si říká pan předseda. Ale tady se o tom vůbec nic nepíše ve zprávě, nijak se to nekritizuje. Děkuji. Děkuji vám, pane Landsbergisi. Je zapotřebí uzavřít tuto diskuzi. Velice stručně paní Nejc a potom pan zpravodaj. Ještě jsme neměli jako delegace příležitost eh, hovořit o tomto návrhu. Ale z této diskuze jasně vyplývá, že stanovisko zpravodaje není sdíleno mnoha delegacemi nebo poslanci zde ve výboru. A když se podívám na ten eh, harmonogram a vidím, že lhůta pro pozměňovací návrhy spadá na příští týden, 5. června, v poledne, tak se ptám, zda by nebylo moudré, aby tato lhůta byla odložena, aby zprávodaj mohl diskutovat s dalšími delegacemi. Vždy je velice nepříjemné pro jakéhokoliv zpravodaje, když jeho zpráva je zamítnuta, protože eh, se s ní nestotožňuje většina poslanců. Na druhé straně já, pane předsedo, úplně chápu frustraci vůči Bělorusku. Mnozí z nás musí mít pocit, že se učinili různé pokusy, ale nic nefungovalo. A to by nás mohlo vést k tomu, abychom řekli, tak proč bychom neměli změnit eh, směr, ale udělat to právě teď, zrovna před letní pauzou. Já bych chtěla skutečně požádat, aby ty lhuty byly prodlouženy, aby zpravodaj se shodl eh, s námi, že tedy konečně odloží hlasování, že se nebude hlasovat na plenárním zasedání v září, ale někdy později, abychom mohli postupovat konsensuálně. Toto je totiž velice důležité téma a bylo by špatné pro parlament jako takový, kdyby návrh e, zprávy byl zamítnut. A já se obávám, že to by se stalo, když jsme si nyní vyslechli mnohé reakce kolegů. To je můj názor. Děkuji za tento návrh můžeme odložit eh, lhůtu pro pozměňovací návrhy na 12. června. Prosím, eh, podávejte pozměňovací návrh v angličtině. Pan Sariuš Volský, eh, jestli máte jednu větu. Ano, já podporuji odložení pozměňovací návrhu, protože do října není vůbec jasné, zda Bělorusko bude vůbec poz, pozváno na ten summit. Ano. Pane Palecky, si vy jste zpravodaj, velice stručně prosím uzavřete téma. Thank you very much, I... Děkuji. Jak jsem předpokládal, bude to otevřená a e, velmi živá diskuze. Děkuji všem, kteří se vyjádřili na to zprávě. Dva bývalí předsedové parlamentu promluvili. A já bych chtěl zdůraznit ještě jednou, že jsme měli celou řadu usnesení a dokumentů o Bělorusku, v nich jsme reagovali na některé velmi špatné události v této zemi. A poprvé nyní, za těchto devět let, co jsem v parlamentu, máme diskuzi o situaci v Bělorusku. Takže si myslím, že to je veliké plus pro Evropský parlament. abych eh, shrnul tu interpretaci, tak si, se obávám, že někteří kolegové neměli dost času, aby si tuto zprávu přečetli, protože některá prohlášení neodpovídají podstatě zprávy. A co se týče vašich dotazů, já jsem připraven zopakovat to, co jsem řekl, jak ta formulace vznikla, ale mm, mohu vám vysvětlit také totéž eh, při rozhovoru. Také jsem přesvědčen, že by bylo dobré odložit eh, lhůtu pro pozměňovací návrhy. Na druhé straně však by bylo velmi dobré, kdybychom měli připravené stanovisko Evropského parlamentu před summitem ve Vilniusu, pokud by to bylo možné. Bylo by to skutečně velmi dobré. Vím, že máme velice málo času. Děkuji všem, kdo se zúčastnili diskuze. Děkuji zejména stínovým zpravodajům, panu Jacku Protasěviči, se kterým jsme vedli rozhovory a diskutovali určitá stanoviska a jsem také přesvědčen, že, že produktivně provedeme opravy tak aby zpráva reflektovala stanovisko parlamentu. Nebude to snadné, ale věřím, že je to zvládnutelné. Děkuji vám, pane si. Takže za prvé jsme rozhodli, že odložíme lhutu pro pozměňovací návrhy na 12. června v poledne a pak uvidíme, eh, jak bude následně změněn další program. Nyní uzavřeme tento bod našeho pořadu jednání a přijdeme k dalšímu jímž je, jímž bude eh, návštěva paní ministrině zahraničních věcí Bangladeše Dipa Moni. Následuje krátká pauza.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 Nicméně nás čeká velice důležitý bod programu. A sice je to výměna názorů s ministriní zahraničních věcí Bangladeše, paní Dipu Muniovou, o nedávných událostech v Bangladeši. Paní ministrině, srdečně vás zde vítám, protože jste také první ministrní zahraničí vaší země. Zároveň patříte ke eh, generálním tajemníkům vládní strany a vámi lík. Což poukazuje na to, že také výrazně ovlivňujete dění ve vaší zemi No. to je nad rámec ministerstva zahraničí. Také si vážíme toho, jak se zasazujete o práva žen, zdravotnickou politiku a sociální rozvoj, který jste v minulosti prokázala, tuto angažovanost a proto s vámi asi budeme diskutovat také například o tom, jak vypadá situace v textilním průmyslu po kolapsu budovy Rama Plaza a i otázkách eh, pracovních standardů, obchodní politice, možnostech rozvoje a podpory Bangladeše a vztahu k našim všeobecným vztahům. Samozřejmě nás zajímá také, jak se situaci ve vaší zemi vyvíjí, Předu, Pokud jsem řádně informován, tak do konce tohoto roku se mají ve vaší zemi konat volby. A proto mne velice těší, že máme dnes možnost s vámi vést zajímavou diskusi. Paní ministrině, máte slovo. Excellency. Pane eh, Elmary Broko, předsedo pro výbor pro zahraniční věci, vážené poslankyně, vážení poslanci, přeji vám všem krásné dobré ráno. Ráda bych hned na počátku eh, Velice vám chtěla poděkovat za tuto příležitost moci hovořit na vašem výboru. Někteří z vás byli eh, v Bangladeši, jiní z vás zabývali bangladešskými otázkami. Bangladeš eh, velice často v západní Evropě se eh, neocitá eh, v diskuzi kvůli pozitivním eh, věcem. Přitahuje pozornost médií spíše kvůli neštěstím nebo podobným negativním věcem. Ale je tu mnohem širší a hlubší historie, kterou je zapotřebí sdělit o Bangladeši. Množí z vás mohou znát některá čísla nebo analýzy o občanské společnosti Eh, díky médiím anebo eh, občanské společnosti. Ráda bych ale ještě o čem hovořila. Před 42 lety, když se zrodila Bangladeš po krvavé válce, mnozí byli skeptičtí ohledně eh, trvání nového státu. S obrovskou populací, malými zdroji Bangladeš bojovala ekonomicky. Díky odolnosti, pečlivosti a inovacím našeho národa se nám podařilo dosáhnout mnoha Eh, dobrých výsledků a prokázat života suprostátu státu. Horizontálně i vertikálně docházelo ke zlepšení. Za poslední deset let eh, o 6% narůstala každoročně naše ekonomika, co eh, ve světě ekonomika procházela jednou krizí za druhou. Jsme jednou z největších ekonomik s růstovým potenciálem. Jsme na 11. místě. Co se týče dobrých výsledků, máme i v sociální oblasti. Daří se nám dobře eh, plnit některé z našich eh, sociálních cílů. Nebudu vás eh, unavovat čísly, ale ukazuje to, že se nám podařilo mnoho, mnoha věcí dosáhnout, například snižování případů úmrtí po narození v, ve nezletilých a počtu dětí, které nedokončí školní docházku. Daří se nám plnit cíle eh, tisíciletí. Děvčata mají eh, lepší výsledky než chlapci na základních eh, školách a ve středních školách a také se nám daří mít pracovní místa jak ve službách, ve výrobě, ve městech i na venkově. Ještě před několika lety takový sociální scénář nebyl v Bangladeši možné očekávat. Podařilo se nám dosáhnout obrovského sociálního pokroku, nehledě na to, že jsme měli nízkou úroveň ekonomického rozvoje. Mnoho akademiků a e, odborníků toto uznávají. Podařilo se nám dosáhnout mnohého díky e, chytrým myšlenkám, místní e, mobilizaci možností, e, inve, pooling, schromažďování možností investic a také se nám eh, daří se připravovat a předcházet eh, neštěstím. Právě v tomto měsíci jsme to mohli ukázat eh, při tropickém cyklonu, při kterém došlo k 38 obětem. Máme obrovskou populaci, zejména mladou, která je disciplinou pracovní sílou, která ochotně pracuje a to uznáván jen 6,5 milionu um, migrujících pracovníků po světě, ale také přímé investice, které přicházejí do Bangladeša, oceňují eh, přístup eh, Bangladešanů eh, k práci a inovacím. Chci toto zdůraznit jako ilustraci je jasné, že akademici by mohli poskytnout mnohem detailnější informace. Vážení přátelé, Bangladeš a Evropská unie společně Eh, můžeme k tomuto tématu říct, že, obdrž, že jsme obdrželi velkou pomoc od roku 72. Už čtyři desetiletí eh, jsme svědky dobré spolupráce, plodné spolupráce mezi EU a Bangladeši. Eh, naše vztahy se prohlubují a rozšiřují. Společně můžeme říct, že EU je naším největším rozvojovým partnerem. Evropská unie je také naším největším, největší destinací pro export. Jako naše dohoda o spolupráci, o partnerství a spolupráci eh, stanoví rámec naším eh, vztahům, včetně sociálních, eh, sociální sféry, e, rozvoje e, hospodářství, zvládání přírodních katastrof a výživy. Po prosinci 2012 nyní, nyní jsme se rozhodli pro další politickou konzultaci podporujeme právní stát, toleranci, inkluzivitu, demokracii, lidská práva. To umožňuje Bangladeši a Evropské unii, abychom spolupracovali na mezinárodním eh, pokoji a eh, míru, boji proti terorismu. Jak už jsem se zmínila, EU a členské státy jsou největším, největším adresátem naši, našeho exportu. Po desetiletí eh, jsme exportovali a nyní vyvádím, vy, vyvážíme mražená, mražené potraviny, bicykly, eh, technologický software, což ukazuje, že se změnily naše služby i naše výroba. A to díky volnému eh, přístupu zboží do Evropské unie. 4 miliony lidí pracují ve více než pěti tisíci továrnách eh, na tomto exportu. Více než 20 milionů lidí je závislých na tomto průmyslu. Pokud přidružené průmysly jako barvířský eh, průmysl, balírenský průmysl eh, k tomu připočítáme, tak je jasné, že tento průmysl živí ještě mnohem větší počet obyvatel za poslední 10-15 let. Oděvní průmysl významně přispěl, největší měrou přispěl k sociálním změnám v zemi. Pomohl osvobodit ženy, které pocházejí z chudého prostředí, z venkovského prostředí, eh, kde se nepoužívaly eh, peníze. A tento sektor se nyní zásadním způsobem rozrostl. Někteří ekonomové hovoří o tom, že došlo Eh, i k proměně eh, sociálně-ekonomické. Eh, tito lidé jsou nyní také si více vědomi svých práv a chtějí mi také přístup k rozhodovacím procesům. Dámy a pánové, z to vyplývá, že že zapotřebí se podívat i v tomto rámci na to, co se stalo nedávno s s velkým neštěstím e, textilní továrny. Už od loňského roku e, se snažíme e, v, tom, v této oblasti zasahovat a za, zajistit bezpečnost provozu. Už předtím jsme vytvořili 11 člený výbor poprvé jsme v zemi vytvořili takovýto výbor, který se bude zabývat bezpečnostní na pracovišti, ať už zdravotní, požární či jinou. Tato činnost byla schválena ještě před tou tragédií. Uznáváme, že takto silně se rozrucející průmysl a praxe některých kontraktních stran způsobil, že některé podniky neplní eh, podmínky bezpečnosti a ochrany jak životního prostředí, tak zdraví. A chceme ujistit Evropskou unii, že pro nás každý život má obrovskou cenu. Zaujali jsme středně eh, cíle. V tripartitě byl přijato eh, rozhodnutí pro akční plán. Akční plán obsahuje inspekce, eh, továren zaměří na export. Již několik týdnů pracujeme na této věci. A více než 2000 dalších inspektorů chceme nabrat v následujícím období a další ještě ve střednědobém horizontu. Eh, bude se to probírat na parlamentní zasedání příští týden. Cílem je, aby měli dělníci také eh, svobodu schromažďování a kolektivního vyjednávání. Byl také vytvořen eh, výbor pro minimální mzdu. Na rozdíl od minulosti celé združení oděvního průmyslu Eh, žádá všechny své členy, aby docházelo pravidelně eh, k návštěvám inspektorů, certifikovaných inspektorů. Více než bylo zjištěno, že došlo eh, k mnoha porušením a pravidel a situace se má na základě zlepšovat. Je tu také um, monitorovací skupina pro uh, práva pracujících a bylo zjištěno, že mnoho uh, továren plně plní uh, podmínky. Pro každou jednotku ze 7 miliard pro, ze 7 miliard Eh, předmětů, které budou za pět let vyvezeny. To bude znamenat nárůst jen o 10 centů. Proto vítáme nedávné úsilí eh, velkých eh, podnikatelů v oblasti bezpečnosti a bezpečnosti budov v celém dodavatelském řetězci je zapotřebí, abychom spolupracovali, abychom měli bezpečné prostředí pro všechny naše pracující. Evropská unie k tomu již eh, poskytla svou podporu a já bych ráda požádala Evropský parlament, eh, aby nás nadále podporoval. Je to složitý proces. Kdybychom tuto diskuzi možná vedli dříve, možná bychom všichni získali mnohem více. Dámy a pánové, je tu ještě nedávná událost, o které bych chtěla hovořit která eh, ukazuje negativní obrázek eh, v evropském eh, tisku. Jedná se o mezinárodní trestní tribunál, který je národního charakteru v Bangladeši a zabývá se tím, aby byli přivedeni k zodpovědnosti aktéři zločin, zločinů proti lidskosti z roku 1971. Chtěla bych vás vybídnout, abyste si přešetli eh, nedávné dokumenty, které vyjasňují, že nedošlo k žádnému politickému odůvodnění takovýchto eh, soudních procesů, jak se objevovalo v některých mezinárodních médiích. Jedná se o případy, které ukazují, že nikdo z obviněných nebyl přiveden před soud pod záminkou politického typu ale pro zločiny z nenávisti, které způsobily eh, v 70. letech. Je tu mnohem širší kontext. Po 40 letech nezávislosti Bangladeše bylo zapotřebí skonč, skoncovat s beztrestností v této oblasti. Eh, říká se tomu, že to, je, že to, jsou, hro, že to jsou hrůzy beztrestnosti. Milion lidí ztratili své milované eh, blízké a je zapotřebí učinit spravedlnosti za dost. Tribunál se svými rozsudky potvrdil, že žádný člověk eh, se nesmí dopouštět takto strašných zločinů a nesmí eh, zůstat mimo dosah spravedlnosti. Protože tím by se potvrdila kultura beztrestnosti a bylo by, byla by upřena pravda. A oběti by trpěli posttraumatickým stresem ještě více. Za poslední měsíce jsem kategoricky zdůrazňovala v Evropě, že tyto soudní procesy jsou otevřené eh, pozorovatelům. Eh, můžete si v Evropě představit, jak by vypadala poválečná Evropa, kdyby nedošlo eh, k, k soudním procesům pro zločiny proti lidskosti, kdy, kdyby ti, kdo se dopustili takovýchto zločinů, mohli svobodně se pohybovat mezi obětmi a jejich rodinami? Mohu vás ujistit, že naše soudní procesy jsou zcela transparentní a řídí se mezinárodními standardy a správními postupy. byl za otázka trestu smrti. Ano, vysvětlili jsme ano, že náš trestní řád zná trest smrti, stejně jako v mnoha jiných eh, státech. Trest eh, smrti vyplývá z norem eh, dané společnosti. A doufáme, že Evropský parlament ocení touhy našeho lidu po spravedlnosti a bude podporovat náš zodpovědný proces Bangladeš byla založena z roku, a jak dokazuje naše historie od roku 1971, eh, před 60 lety eh, byla založena tedy naše společnost na sekularismu a demokracii. Ale eh, v nedávné době, kdy jsme začali zabývat válečnými zločiny, naši lidé se stali předmětem Eh, násilí eh, islámského džamáty. Od prvního verdiktu tribunálu z tohoto ledna došlo k ničení veřejného majetku a násilí, například strategických institucí, chrámů, náboženských menšin a také eh, proti Eh, ochráncům veřejného pořádku. Dnes eh, jsou velkou hrozbou veřejné bezpečnosti v Bangladeši právu a řádu a také vnitřní bezpečnosti státu. Nehleděná provokace policejní složky a jiné složky eh, na ochranu zákona a řádu odpovídají velice trpělivě Cílem těchto provokací a činů je podkopat eh, eh, vyšetřování a potrestání těch eh, válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a podkopat situaci v zemi. Vidíme, že došlo k náhlému nárůstu prohlášení o tom, že zapotřebí chránit islám. Madrasa v Mangladeši má stanoveno, že je zde ujištění o tom, že lze se schromažďovat nábožensky eh, svobodně. Díky svobodným médiím všichni mohli vidět, co se skutečně stalo 5. května, jak jedná tato ultraradikální strana. Došlo k ničení, k ničení veřejného soukromého majetku, ke žhářství a k útokům na eh, náboženské eh, objekty. Bylo to skutečně velice násilné a vláda musela eh, se pokoušet o dostat pryč z, to, z, této, z tohoto místa. Došlo k velice neférové propagandě v sociálních médiích. Tato operace vedla jen k 11 Eh, k 11 obětem, včetně jednoho policisty. Sociálně a ekonomicky dochází k nárůstu sil v naší zemi. Evropský, evropský výrobní průmysl a podniky uznávají Bangladeš jako dobrého eh, partnera, což je mm, dokázáno i návštěvy, návštěvami mnoha delegací. Bylo by velice nešťastné, eh, kdyby se tento eh, obraz kdyby tento obraz byl vymazán, došlo k sociálnímu pokroku, máme sekulární identitu jako bangladežský stát. to, co se objevuje mm, v, něk- v některých prohlášeních, jde proti základním principům Bangladeše. E, na základě níž byla Bangladeš e, se stala svobodným státem v roce 71. Je to opravdu doba zkoušek pro Bangladeš. Bangladeš potřebuje sílu a e, mít dobré vztahy s partnery. Dámy a pánové, Budou se konat další bangladeské volby. Víte, jak vypadá politická scéna, jak vypadá situace v Bangladeši. Je to 15 změn v bangladeské ústavě. Já bych vám řekla, že vláda nikdy neodmítla nebo nikdy eh, se nestranila dialogu. Veřejně jsme vyzývali eh, vůdce opozice k dialogu v rámci ústavního rámce. Také opozice byla volána k tomu, aby vedla dialog s vládou a vláda a parlament eh, usilují o to, aby naslouchali požadavkům opozice v rámci ústavy a na vzájemně uznávaný, mm, uznávaných podmínkách. Dokonce zde byl pokus, eh, abychom měli silnější eh, eh, pozici pro, pro eh, dobu předvolební, tak aby zástupci z jednotlivých politických stran mohli plně, plně současně této situace. 15. pozměňovací návrh ústavy vznikl na základě verdiktu Nejvyššího soudu. Rozhodnutí Nejvyššího soudu, jak se všichni shodnete, je nezvratné a je třeba je splnit. Národní volby eh, a jejich konání závisí na volební eh, komisi. A z našeho přesvědčení vyplývá to, že chceme posílit tyto volební instituce tak, abychom měli silnou demokracii. Za poslední léta jsme posilovali eh, volební komisi, eh, posilovali její kapacitu. Bylo konáno 5636 eh, různých voleb na místní úrovni. Došlo k žádnému sporu nebo k žádné nesrovnalosti došlo také k doplňovacím volbám do parlamentu. Plně se řídíme ve všem statusy. Volební komise vznikla na základě exemplárního procesu konzultací eh, se účastí více politických stran. Komise proto je ehm, plně oprávněna k tomu, aby vedla svobodné a férové volby. Aby mohla vzniknout eh, sněmovna eh, se zvolenými zástupci udržitelnost bangladeských demokratických eh, praxí je zásadní pro další volby a proto, aby zvolení zástupci lidu mohli vést zemi. Přáli bychom si, aby tyto volby byly inkluzivní, ne, aby byly vedeny nenásilně, nekontroverzně. Chtěli bychom ujistit naše přátelé v Evropské unii a mezinárodním společenství, že Bangladeš zůstane otevřená jakékoliv podpoře, aby zajistila správný input do volebního procesu. A jsme připraveni přijmout mezinárodní pozorovatele před volbami, při volbách a samozřejmě i po volbách. Dámy a pánové, jako mladá demokracie a nová ekonomika, Bangladeš se potýká s výzvami a také má svá omezení. Nicméně chceme zdůraznit, že toto je součástí života každé mladé demokracie. To můžou dosvědčit různé demokracie po celém světě. Časem je možné splnit všechny požadované cíle. To, co potřebujeme, je podpora a ocenění našich přátel a partnerů, včetně Evropského parlamentu. A s těmito slovy bych ráda uzavřela svůj příspěvek a poděkovala vám za pozornost. Nemáme tu místo předsedu. Je tu kolega. Kolega Letalo má slovo. Three. Is that okay? Or... Honorable Minister. Paní ministrině, Pane předsedo výboru, vaše excelence, jak jste správně podotkli, Bangladeš se objevovala ve zprávách, bohužel ze špatných eh, důvodů. Je to velice složitá situace, protože na jedné straně obrovský textilní průmysl, který máte. Možná, že jste druzí eh, hned po Číně. Eh, jste jedním z největších exportních partnerů do Evropské unie a myslím, že ze 4 miliard, které jsou exportovány, 70 zhruba eh, jde jen do Německa, pokud se nepletu. Jak si dokážete představit, zbuzuje to v nás určité obavy, protože určitým způsobem jsme komplici toho, co se stalo nedávných dvou neštěstích, která se objevily v novinách. Eh, za prvé požár a za druhé eh, pád budovy. Samozřejmě jsme komplici v těch obchodních eh, termínech. Eh, snižuje se eh, marže profitu pro eh, podnikatele určitými opatřeními, ale bohužel musíme poukázat na to, že nehledě neštěstí způsobené ohněm, požárem, došlo k dalšímu neštěstí, a jak jste zdůraznila, když jste hovořila v interview pro CNN, vaše vláda činí vše, co je v jejich silách, aby se snažila vyřešit to, co se mělo řešit již dříve. Pokud se nepletu, myslím, že mnoho inspektorů, pokud to není nesprávné, myslím, že jich bylo šest, možná jich bylo více, nepochybně eh, je správné, eh, je navýšit jejich počet na 100. Další eh, téma, kterém se hovořila na CNN, byla minimální mzda. A to je, myslím, důležitá věc. A tím uzavřu svůj příspěvek, že nárůst minimální mzdy by umožnil lidem, kteří investovali do zpracovatelského průmyslu, výrobního průmyslu, tak aby vykonali to, co je důležité pro zdraví a bezpečí na pracovišti. Děkuji, já jsem se chtěla zaměřit jen zatím na jedno téma. Pan Galer. Děkuji, vítám vás, paní ministrině, zde jsem. Napravo. Vítejte na náš výbor, paní ministrině. Vítal jsem vaše zprávy o výsledcích a pokroku. Jsem také rád, že jste explicitně se zmínila o sekulárním principu, na něm stojí stát Bangladeš. Je to závazek, který je zapotřebí společně s tím závazkem svobodných a, a spravedlivých voleb. To si myslím, že je e, námi plně podporováno. Nicméně bych rád řekl ohledně sekularismu. Když sekulární strany neplní, co je zapotřebí, obrátí se lidé jiném. Já eh, se zabývám eh, Pakistánem a vím, že tam je národní strana, která byla v podstatě vymazána, zbyla jí, zbylo jí jedno křeslo, takže stále tam je sekulární koalice, která byla přehlasována. Neznamená to, že by se dostali tam přímo eh, náboženské eh, strany, ale chtěl jsem popsat, co se děje. Když sociálně ekonomické podmínky pro velkou část populace vypadají, jak vypadají a stávající vláda nedosahuje výsledků v očích eh, eh, voličů, obrátí se na radikální strany. Tak to prostě je po celém světě. Takže bych chtěl naléhat na to, abyste i ve vztahu k těm tématům, o kterých jste hovořila, o textilním průmyslu, abyste ve všech opatřeních, které, která konáte, aby ta opatření byla skutečně pevná, aby to nebyla nějaká dobrovolná opatření, ale aby zde byly zákony a zákony byly dodržovány. Můj dotaz zní, jsou uplatňují se čtyři hlavní standardy eh, Mezinárodní organizace práce? Vy jste se přihlásili k těmto standardům. Jsou zde zákony eh, umožňující organizovat se v odborových eh, eh, organizacích a jak, jsou, jak budou implementovány, protože to je také součást celého rámce. To, co můžeme učinit my, je vynakládat tlak na naše společnosti. Pro nás je velkou zodpovědností to, aby nechtěl jen nejnižší možnou cenu, ale je zapotřebí také eh, informovat veřejnost eh, o tom, jak funguje levný textilní sektor. A co se děje? Takže prosím, my budeme konat práci z naší strany a chtěl bych vás požádat, abyste eh, vy také na tomto pracovali. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, děkuji vám za to, že jste přišla mezi nás. Je pravda, že vaši zemi Zhlížíme s velkou sympatií a s velkou pozorností. Rezoluce o Bangladeži, která byla odhlasována na posledním plenárním zasedání ve Štrasburku, byla prodiskutována a poslanci si byli vědomi, že sdílí také eh, určitou odpovědnost. Samozřejmě, že i úřady v Bangladeži mají určitou odpovědnost eh, za události. My, eh, spotřebitelé, kteří máme tyto výrobky, máme také určitou odpovědnost. Ohledně opatření, která jste přijali, Chci říci, že v Evropě se pokročilo na legislativní úrovni ohledně eh, podmínek eh, v práci a bezpečnosti práce na základě velkých nehod také v těžením průmyslu a udělalo se mnoho od tehdejší doby. Já se domnívám, že by bylo vhodné nám říci také něco k těm řetězům subdodavatelů Vždyť tady byly celé e, řady mnoha subdodavatelů e, a nebylo možné dojít k tomu odpovědnému. A ohledně těch, kteří nepřijali dohodu z května, e, působila vláda v této záležitosti a dále k dívkám a ženám. Jak zajišťujete jejich bezpečnost a zdraví při práci? Vy jste lékařka a jistě znáte eh, nezbytnost těchto otázek. Prosím, vyjádřete se k tomu. Ještě k těm válečným zločinům. Vy tedy podporujete nepodporujete beztrestnost za válečné eh, zločiny. Eh, já Musím říci, že nehledě na eh, kulturu vaší zemi, my jsme v Evropě každopádně proti trestům smrti. Paní Nejc. Uh, Pane předsedo, kolegové, paní ministrině, za liberální politickou skupinu bych vás ráda přivítala a poděkovala vám za vaši prezentaci. Naše politická skupina byla mezi těmi, kdo iniciovali usnesení o Bangladeši, a zejména o tragických událostech, k nímž došlo v oděvním průmyslu nedávné době. A úplně souhlasím s tím, co řekli kolegové. Je pravda, že zodpovědnost je sdílená. Nejsou to jen bangladešské úřady či bangladeští občané, ale jako spotřebitelé a konec konců náš monitorovací systém se dostatečně seriózně nezabýval určitými věcmi. Takže vítám ty iniciativy, které jste oznámila. A chtěla bych pozbudit bangladejskou vládu, aby implementovala tato opatření, protože je nesmírně důležité to učinit, zejména pro zdraví a bezpečí pracujících v Bangladeši, z níž většina jsou ženy. To je velmi důležitá věc. A budeme nadále tuto mm, situaci sledovat. E, co se týče soudu stíhajícího trestné činy spáchané za civilních nebo občanských nepokojů či války, je pravda, že nelze souhlasit s beztrestností. To je zcela jasné. Ale jak už řekla kolegyně Veronika Kaiser, všichni cítíme, a já to mohu říci, že silně se stavíme proti trestu smrti. Kdekoliv po světě. My jsme vykořenili trest smrti z Evropy. A chtěli bychom apelovat na každou zemi světa, aby učinila to tež. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní ministrně, že jste mezi nás přišla. Blahopřeji vám k vašim výsledkům, nejen kvůli těm, tomu 6% ekonomickému růstu ročně, ale že jste snížili umrtnost dětí a zlepšili podmínky žen ve výzkumu a ve vzdělání. Já jsem také lékařka, studovala jsem v Itálii ve Spojených státech poblíž Univerzity Johna Hopkinsa v já jsem byla v Pensylvánské univerzitě nejdříve jako studentka, potom jako vyučující. Takže máme mnohé věci společné. Eh, také jsem studovala v Londýně. Chci vás ujistit, že pro mne budete příkladem pro můj veřejný život. Děkuji, vřele vítám paní ministrini záleží a chci vyjádřit soustrast eh, vašim občanům bangladešským po těch neštěstích, k ním došlo. Myslím, že není patřičně oceněno, že více než milion eh, osob bangladejské národnosti žije v Evropské unii a jen 500 tisíc jako britští bangladešani žijí také v Londýně. Máte tedy velice silné zastoupení eh, v zemích Commonwealthu a u nás. Za posledních parlamentních eh, voleb jsme sledovali, jak velice dobře byly zorganizovány. A opravdu eh, velice rád se zúčastním příště. Co se týče bengálské reputace, musím říci, že jste téměř jediný na světě, kde předseda vlády, eh, vedoucí představitel Eh, opozice a vaše paní velvyslankyně eh, a vy jste všechny ženy eh, účastníci se na takto vysoké úrovni veřejného života. To je skutečně neobyčejný příklad a já vás za to chci vyslovit chválu. Co se týče hm, zahraniční politiky, o tom je naše práce. Zeměna po pakistánských volbách a po té napjaté a složité dynamice, která je tradičně mezi Pakistánem, Indií a okolím eh, za poslední desetiletí, představili šady. chci budovat lepší vztahy, více se zbližit s Indií, vaše vláda také si přeje lepší vztahy s Indií. Jak se nyní díváte na vaše vztahy mm, v souvislosti s tím, že jste ministrem zahraničí? Můžete nám něco říct také o hindu, Hindech a o, my jsme o tom hovořili v souvislosti s Barmou. uh, co se týče válečných zločinů, nemůže být beztrestnost. Já jsem navštívil vaše Muzeum národního osvobození, mám také plakát podepsaný jedním z vašich hrdinů osvobození. U mě eh, v kanceláři docházelo ke zločinům zejména proti eh, ženám, dětem, eh, náboženským menšinám jako hinduisti a křesťané. Je zapotřebí mm, jít dál, pokročit. A jsem velice rád, že vaše vláda uhájila svoje postoje a, že, a věřím a doufám, že vaše volby budou svobodné a volné a že se bude moci zúčastnit mise pozorovatelské. Minister, you have the floor. Paní ministrině, máte slovo. Thank you, Chair. Um... Děkuji. Pane předsedo, jsem dojata vaší laskavostí a vaší laskavou podporou vůči naší zemi, našim obyvatelům a také naší vládě a mě samotné. Eh, opravdu vám se srdce poděkovat. Moje odpověď na dotaz, zde jsme tedy plnými členy Mezinárodní organizace práce a podepsali jsme ty čtyři hlavní principy. Ano, jsme a naše zákony obsahují je e, ve, ve většině případů, ale jsou to ještě určité mezery. Zákon byl přijat teprve v roce 2006 a v té době naše strana e, Liga Avami byla v opozici a my jsme navrhovali 54 pozměňovacích návrhů a ty všechny byly zamítnuty tehdejší vládnoucí stranou. Museli jsme dokonce na protest odejít z parlamentu a od té doby jsme začlenili všechny ty pozměňovací návrhy do našeho volebního manifestu. A v minulosti před po tři roky jsme se snažili dosáhnout jakési konvergence mezi všemi zúčastněnými stranami. A nyní navrhujeme pozměňovací návrhy do pracovního zákona z roku 2006. Všechno bylo schváleno ve vládě a bude to předloženo na dalším zasedání parlamentu, to bude 3. června, od tedy 3. června dále. A očekáváme, že budou do konce června odhlasovány tyto pozměňovací návrhy. Takže jsme v trvalém styku s Mezinárodní organizací práce a jsme přesvědčeni, že budeme plně schopni ta bílá místa zaplnit. Také plně rozumíme tomu, že to jsou základní stavební kameny pro bezpečnost pracujících, celkovou bezpečnost v průmyslu. abych odpověděla na otázku eh, týkající se subdodavatelů. Ano, budeme se tomuto věnovat také. Víme, že abych to řekla opravdu velmi otevřeně, kdo nakupuje, na, kupující hovoří o plnění podmínek, ale když nakupují naše naše, eh, když nakupují výrobky v obchodech, tak chtějí to, co je nejlevnější. A eh, to není úplně eh, v souvislosti nebo úplně konzistentní s těmi všemi subdodavateli. Vláda, průmysl, naše organizace pracující, všichni, všechny zúčastněné strany, s podporou Mezinárodní organizace práce našimi přáteli i v EU, usilujeme o to, abychom se všem těmto tématům věnovali i aby subdodavatelé museli plnit tyto podmínky. Je to obrovský úkol, bude to nějakou dobu trvat, znamená to i hodně peněz, ale e, jsme v této věci plně angažováni a usilujeme o to, abychom to splnili. Co se týče zdraví a bezpečnosti a zákona o zdraví a bezpečnosti, máme politiku pro zdraví a bezpečnost na pracovišti, téměř se nám vše daří plnit. Je to není otázka týdnů, ani ne měsíců. Jakmile ten zákon bude schválen, se všemi iniciativami, které budou tedy realizovány, až budeme plně provádět tyto iniciativy, jsem si jistá, že zde budou hmatatelné změny, které budou patrné všem i našim přátelům. Do roka, bych tak řekla. Otázka trestu smrti byla nastolena, eh, mnohými z vás my plně chápeme, vaše názory. Eh, jsme si dobře vědomi stanoviska EU k trestu smrti respektujeme vaše stanovisko. Rada bych podotkla, že neexistuje dosud globální konsensus o zrušení trestu smrti. V mnoha částech světa je trest smrti, včetně některých západních zemí. A jsme přesvědčeni, že může být tento zákon přeskoumán že může být přeskoumán při přeskumu celého soudního systému eh, na základě socioekonomických podmínek v Bangladeši. Eh, trest smrti eh, se uplatňuje pouze v případech skutečně velice závažných zločinů opovržení no, hodných zločinů. A e, pokaždé má-li být e, uplatněn, e, je to velice důkladný proces. Ráda bych vás požádala o vaše porozumění v této věci, protože je to součástí našeho právního systému. A chtěla bych využít této příležitosti, abych mm, vám sdělila jak vypadají poslední jevy v Bangladeši. Druhý verdikt, který vzešel od Mezinárodního tribunálu, trestního tribunálu, kdy tribunál eh, dal doživotní trest odnětí svobody jednomu z válečných zločinců, došlo ke spontánnímu hnutí mládeže, sta tisíce mladých lidí se scházeli ve středu města. Oni se mu říká hnutí šabach. Oni se scházeli více než dva měsíce. A doposud se scházejí, oni už tam nesetrvávají 24 hodin denně, ale stále ještě se scházejí, aby vyjádřili protest. A protestovali a tázali se, proč ten, kdo byl odsouzen za zabití 344 osob a z dalších zločinů, proč dostal trest do životí? Kolik lidí musí zabít, aby dostal trest smrti? Celé toto mládežnické hnutí v celé zemi, velná většina země Eh, sdílí tento cit. A proto bych na vás chtěla naléhat, abyste měli porozumění také k cítění obětí z roku 1971, jejich rodin a 4 tisíc a více žen, které byly mučeny, znásilněny v roce 71. Tři miliony osob bylo zabito. Došlo k hluboké ráně eh, kterou si společnost v Bangladeši nese 40 let. Prosím, pokuste se na to podívat i z této perspektivy. Děkuji, Charlesy. Eh, ta otázka ohledně zahraniční politiky. A naše vztahy s Indií a Pakistánem. Velice jsme přivítali gesto nového premiéra Pakistánu, Šarifa. Jeho gesto k Indii a také jsme přivítali vřelou odpověď Indie. Věříme, že v našem regionu je zapotřebí dosáhnout míru. Míru a bezpečnosti a rozvoje. Naše mm, premiérka, když po druhé se zostila svého úřadu na začátku ledna 2009, apelovala na všechny sousedy, sousední země, abychom spolupracovali a prohlásila, máme společného nepřítele, jím je chudoba. Všichni musíme spolupracovat, abychom se této hrozby zbavili. Všichni musíme pracovat společně, aby abychom dosáhli lepšího života pro naše občany, kteří si zaslouží něco mnohem lepšího. Musíme o to usilovat. mohu vám s určitou hrdostí říci, že díky naší předsedkyni vlády a její neúnavné snaze, myslím, že v Jižní Ázii nyní, že máme prostředí, které vede ke spolupráci. Ke spolupráci na tom, abychom se zbavili hrozby chudoby. Je tam prostředí spolupráce, eh, které, eh, které je nyní eh, cítit ve vzduchu. Takže Bangladeš určitě bude hrát svou úlohu v regionu i mimo region, v budování míru, udržování míru a v práci na demokracii, posilování demokracie, posilování institucí, a zajišťování práv občanů na každé možné úrovni. K otázce eh, Rohingu to je skutečně nešťastná záležitost. Eh, byl to problém trvalící delší dobu, tři desetiletí. Bangladeš kvůli naší zkušenosti z roku 1971, kdy 10 milionů našich obyvatel se stalo uprchlíky eh, v různých státech Indie. Vždy jsme se snažili učinit to nejlepší pro tyto lidi, pro rohingy, kteří eh, utíkali před pronásledováním a utekli eh, z Myanmaru do Bangladéše tak tím jsme se snažili být dobrými hostiteli. My máme 29 tisíc mm, uprchlíků registrovaných ve dvou táborech. A s pomocí UNHCR a některých dalších přátel se o ně staráme. Jejich mm, něco kolem 300 až 500 tisíc neregistrovaných eh, Rohingů, kteří jsou ilegálně na bangladejském území a pobývají tam. A to je velké břemeno na zemi, která je jednou z nejlidnatějších zemí světa, nejhustěji obydlených zemí. A to do té míry, že už nejsme schopni přijímat další. Fyzicky není možné přijímat další osoby. A proto v červnu loňského roku jsme velice jasně řekli, že už z naší strany nemůžeme další uprchlíky přijímat. A na bilaterální, území, eh, na bilaterální úrovni jsme vyjednávali s Myanmarem o repatriaci Rohingů. My jsme nepodepsali eh, protokol a udržovali jsme eh, naši politiku. Nikoho jsme neposlali zpátky nuceně, ale už nemůžeme další přijímat. To je naše stávající pozice. Je to velké břemeno, obrovské břemeno. Ekonomicky vzato, ekologicky vzato, s ohledem na právo a řád. Je to velký problém. Někteří rohingové prošli Bangladeší naše Eh, na bangladeských pracovních trzích jako eh, Bangladešané a to, což samozřejmě ovlivňuje náš, eh, naši pracovní, naše pracovní trhy a poškozuje to také obrázek našich pracujících Bangladešanů, kteří jsou velice pečlivými a pracovitými lidmi. Je to tedy pro nás veliký problém a doufáme, že e, můžeme získat určitou pomoc. Myanmar musí vyřešit tento problém. Problém vzešel z Myanmaru a řešení také musí vzejít z Myanmaru. Je zapotřebí uznat jejich občanská práva a je zapotřebí vytvořit pro ně hospodářské podmínky. Ty podmínky musí být vytvořeny ze strany Myanmaru tak, aby tito lidé se mohli vrátit a cítit se bezpečně ve své domovině. My Spolupracujeme s našimi sousedy a také přímo s Myanmarem na řešení tohoto problému. Doufáme tedy, že i v této věci eh, budete mít porozumění a ještě jednou vám všem chci poděkovat, že jste byli na naší straně v této hodině velké tragédie, k níž došlo Plně se angažujeme v tom, abychom učinili vše, co je v našich silách, aby se nic takového již neopakovalo. Ale pravděpodobně je tu ještě mnoho budov, které nejsou bezpečné, protože to je takový projev bezstresnosti, eh, který přetrvá, která přetrvává v zemi po desetiletí. Lidé, kteří se dopustili genocidy, kteří zabili oce národa, v mnoha případech nebyli eh, nebyli za to patřičně eh, potrestáni, takže eh, toto je projev beztrestnosti. Lidé si mysleli, že, že jim to může projít a my s tímto chceme skoncovat v Evropské unii a v Evropském parlamentu spatřujeme partnera, který stojí na naší straně, tak jak tomu vždy doposud bylo. Děkuji vám ještě jednou mnohokrát za vaši podporu. Thank you very much, Minister, for your information. Děkuji vám, paní ministrině, za vaše informace a za vaši ochotu eh, hovořit s námi o tragických eh, událostech. Já se domnívám, že takovéto tragédie v minulosti bychom měli odsunout, měli bychom se jich vyvarovat a diskutovat o nich je vždy. Naše podniky z Evropy se snaží prodávat levnější produkty a nesou tedy také část odpovědnosti. Proto musíme zcela jasně říci, že tyto evropské podniky Prodávající toto zboží musí dodržovat určitá pravidla eh, v oblasti bezpečnosti práce a také v souvislosti s umluvami eh, MOPu. Měli bychom eh, se zabývat těmito otázkami a doufám, že společně se nám podaří situaci zlepšit. Zaměstnanci potřebují pracovat, ale za lepších podmínek, než jak je tomu dnes. A my, Evropané, bychom neměli využívat toho, že situace v některých zemích světa je horší, například ve vaší zemi. Neměli bychom říkat, že za vše můžete vy. Musíme převzít naši část odpovědnosti. Thank you so much. Thank you. It's a um, um, book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 Nyní přejdeme k skutečnému vrcholu našeho dvoudenního zasedání a sice ke zprávě pana Kukana. Děkuji, pane předsedo, za tuto formulaci. Eh, milí kolegové, 29. a 30. dubna zasedala šestá schůze parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení EU Černá hora v hlavním městě Podgorici. Šest členů jsme vyslali na toto zasedání. Pan Jelko Kacin, paní Anna Třízecká, paní Lunaček a další. Měli jsme dvě jednotlivá zasedání s kolegy z parlamentu a setkali jsme se také s prezidentem, eh, místopředsedou a dvěma ministry. Naše delegace byla první delegace na vysoké úrovni eh, po volbách eh, amerického prezidenta. Když jsme přijeli, do Podgorici eh, byly výsledky voleb oznámeny. Tři ze šesté stran však bojkotují eh, politickou situaci a vládu v Podgorici. Otázka voleb byla klíčovou otázkou při našich rozhovorech a došlo také k skandálům při volbách a proto byl parlament bojkotován. Tato otázka eh, tedy zastěňuje problémy s korupcí, s organizovaným zločinem. Před několika měsíci Byly také zveřejněny eh, nahrávky vládní strany a zde vedoucí činitelé hovořili o tom, jak využívali státní fondy také pro podporu eh, a financování podporovatelů vládní strany, což vedlo k nedůvěře ve vládní instituce. V Dubnu pak proběhly prezidentské volby, což jasně také bylo ovlivněno. Dosavadní prezident byl zvolen velkou většinou a tyto výsledky však částečně opozicí nebyly uznány této souvislosti se naše delegace rozhodla eh, konstatovat eh, to, že tyto skandální nahrávky musí být i nadále eh, prošetřovány. Evropská unie bude aplikovat kodaňská pravidla a výsledky voleb musí být považovány za definitivní. Nedostatky volebního systému jsou však závažné a to ve všech volbách. Občané musí tedy zlepšit tyto podmínky. Výhrady opozice byly oprávněné, alespoň částečně a měly by být zohledněny vládou. I když hlavní požadavek prohlásit volby za neplatné a opakovaté je Eh, je protiústavní. Eh, bojkot eh, parlamentu nesmíme a nebudeme podporovat v žádných, za žádných podmínek. Pokud tyto problémy nebudou řešeny demokratickým způsobem, pak se Černá hora vzdálí od Evropské unie. Tento postoj jsme vyjádřili zcela jasně právě při naší schůzi a diplomaticky jsme to vyjádřili také na úrovni vlády vlády. Eh, předseda parlamentu eh, se snaží hm, zahájit eh, jednání s parlamentem tak, aby se situace zlepšila. Předseda parlamentu také se zdá jedná o požadavcích opozice, opozice se snaží některé vládní programy projednávat. Došli jsme k takovým závěrům, i ohledně prezidentských eh, voleb v tom smyslu, že veřejnost je znepokojena na základě o něch nahrávek a nesrovnalostí při prezidentských volbách a politická stabilita není zajištěna, ale nemůžeme říci, že celá země jako taková je nestabilní. Eh, cesta naší delegace byla sledována v médiích a my jsme se snažili Eh, zaujmout jednotné stanovisko. Naše diskuze v Montenegru eh, v Černé hoře eh, se dotýkala mnoha témat. Nyní však je nezbytné se mm, prioritně zabývat těmi otázkami, které jsem zde uvedl. Tento týden zástupce ministra zahraničí, pan Lučik, byl informován o tom, že dnes bude mimořádné zasedání parlamentu. A při tomto zasedání parlamentu bude přednesen návrh řešení pro vyřešení námitek opozice tak aby bojkot parlamentu mohl být zastaven. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Já budu velice stručný. Chci jenom říci, že naprosto plně důvěřuji zprávě pana Kukana, protože je to náš přední balkanolog zde v tomto výboru dlouho působil jako minister zahraničí a jako diplomat, takže zná tento region z nás všech zde v sále nejlépe, takže nechci nic pochybňovat. Já jsem se sám voleb nezúčastnil, jen jsem od nich četl. Jsem rád, že se zdá, že se situace zlepšuje a snad se poučí z této zkušenosti a snad některé definice volebního systému, eh, deficity volebního systému budou napraveny, prezident nemá téměř žádné exekutivní pravomoce, takže úřad prezidenta je spíše úřad prezidentský, eh, symbolický, protože se zde jedná spíše o parlamentní systém, kde větší význam má premiér. Nicméně je třeba nesrovnalosti prošetřit a všechny problémy napravit. Nicméně, podtrženo sečteno, Zdá se, že všechny strany akceptují výsledek, parlament bude fungovat normálně a opozice již nebude parlament boj, eh, bojkotovat. Já jsem byl také na zasedání, kterého se zúčastnil pan eh, minister zahraničí Lukšič a ujistil nás, že se věci dostanou zpět do normálu. Černá hora je malá země, všichni se tam znají, je to taková malá kompetní společnost a je tedy zjevné, že je to jediná země na západním Balkánu, která se může přiblížit k EU a myslím si, že tento problém se podaří vyřešit. Bohužel předseda mimo mikrofon. Někdy se tomu vyjádření nelíbí a chce zareagovat. To prohlášení pana Tonaka já beru velice pozitivně, pane předsedo. Dobrá, bereme to na vědomí. Takže vám děkuji, tímto uzavírám zasedání. Ve 12.00 se bude konat zasedání rozšířeného předsednictva.